to může být významný podíl vlastních zdrojů EU a také to přinese větší regulaci u finančních transakcí. Takže to bude významnější než eh, FTA. Já mám pro vás následující otázky tedy. Co se týče tedy míry zdanění, vy jste ukázal na diapozitivech a hovořil jste o 0,1% u akcí a obligací a 0,01 u derivátů. Což jde ruku v roce s novými předpisy o derivátech. protože se zejména jedná o uložení takové daně, o zlepšení regulace produktů, které nebyly dostatečně regulovány. Já bych očekávala opak, vzhledem k tomu, že chceme odrazovat od transakcí, které by byly příliš časté, tak snad by míra zdanění u derivátu měla být vyšší protože to je věc, kde dochází k častějším transakcím než u akcí a obligací. Tak mi vysvětlete tuto volbu a jaké výjimky vidíte, jaké možnosti výjimek vidíte. Týká se to různých typů transakcí, které by měly být vyňaty z poplatků a proč si myslíte, že dlouhodobě eh, cena úvěru pro podniky by se měla zvýšit, pokud se zavede tato daň? Děkuji. Pan Bulman. Máte slovo, pane Bulmana. Děkuji, paní předsedající, a děkuji vám, pane komisaři. To, co zde přednášíte, je vítaná novinka. Vy jste převzal argumenty, které zde v parlamentu byly dlouze a důkladně diskutovány a mají širokou podporu. Mohu říci, že tento váš přístup si zaslouží podporu. Je to odpověď, kterou v krizi musíme dát a je to odpověď, kterou parlament chce většinově vyslovit. Nicméně existují i prvky, které je třeba ještě projednat a které bude třeba vyjasnit a možná by nás zajímalo také váš názor. K tomu patří například již zmíněná otázka jak vidíte tu elasticitu sazby, jak zdůvodníte konkrétní volbu sazeb. A já se chci zastavit také u právního základu. Vy navrhujete vlastní zdroje, což je přesvědčivé, ale existují i jiné cesty. V diskusi s členskými zeměmi eh, se dozvíte a my vám v tom chceme pomoci, že je třeba členské země přesvědčit o tom, že Evropská unie potřebuje vlastní eh, daně. Existuje řada všelijakých možností, které jsou alternativami, ačkoliv eh, vlastní prostředky to je to nejlepší a nejsprávnější. A já bych se ještě chtěl zeptat, eh, jaký časový horizont máte na mysli, při uplatňování těchto opatření. Protože obecně je třeba říci, že čím dříve, tím lépe pro evropský rozpočet, tím lépe pro boj proti krizi a pro spravedlivé rozdělení zátěže. Merci, madame la Děkuji. Když jsem viděl vaši prezentaci, moje první reakce byla, já toho chlapa zažaluju, protože nám ukradl naše myšlenky a zjistil jsem, že jsme si to nenechali patentovat. Takže blahopřejeme k té krádeži. Ale vážně, kromě otázky sazeb, to sdílím s Udem a s Aní, já bych skutečně sestavil proti prohlášení, které jste měl na průsvitce. Jako u každé daně, dopad na HDP je negativní. Nejsem ekonom, kolegové jsou ekonomy, ale je to poprvé, kdy něco takového vidím, že by byla korelace mezi mírou zdanění a růstem HDP, protože já si nemyslím, že by měla být pozitivní nebo negativní korelace. Ale člověk by řekl, že to nikdy nestačí. A pokud se vám toto podařilo spustit, tak si zasloužíte šampaňské, ale kromě těch dvojicí, co jsem řekl, moje skutečná otázka je, že ti odvážní pravicoví poslanci, kteří se rozhodli navštívit tuto rozpravu, já myslím, že jste tu vlastně dva, měli jste odvahu přijít a teď je ta chvíle, abyste prokázali, své názory o ekonomickém řízení se netýkají pouze omezování a škrtů. Chcete vyrovnané rozpočty a skutečně chcete mít rozpočtové škrty, ale také stejně si přejete adekvátní zdroje. A pokud politická pravice a zim, vidím, že tu není nikdo z ALDE, ty neustále mluví eh, o ekonomické řízení, a ve skutečnosti jim nejde tak o vyrovnané rozpočty. A teď nadchází chvíle pravdy a bude zajímavé vidět, jak na to budete reagovat. Děkuji. Máte slovo. Já tady odpovím na tyto první dotazy. Pokud se sazeb týče, jde o to, že pokud je řeč o derivátech, tak tady je významné riziko jejich úniku. Pokud bychom ty sazby nasadili příliš vysoko když je řeč o daní z finančních transakcí, která bude platit pouze na úrovni EU. Nicméně, já jsem tady hovořil zhruba orientačně o těch sazbách a my předložíme legislativní návrh a mimo jiné uvažujeme také o různých sazbách Eh, rozlišení podle toho, zda se ty produkty obchodují na regulovaném či neregulovaném trhu. Ale to je přístup, který eh, by si přádal ještě dodatečnou analýzu z hlediska finančních trhů. Čili to, co jsem řekl, není nic pevného, to, je, to jsou jenom pracovní úvahy. A každopádně to jsou sazby, o kterých jsem hovořil jako o minimálních sazbách na úrovni EU. A částečně to také odpovídá na otázku pana Bulmana, tedy otázka vlastních zdrojů a také příjmu do národních rozpočtů. Čili ty výnosy z minimálních sazeb by mohli přispívat do vlastních zdrojů, zatímco členské země by si mohly ještě přirazit k těmto minimálním sazbám a takto pomoci národním rozpočtům. A kromě toho Jestliže takovou daň zavedeme jakožto vlastní zdroj EU, pak, a to bude třeba vysvětlit eh, členským zemím, pak to bude znamenat, eh, že sníží se podíl, který přispívá k národnímu důchodu v členských zemích. A mm, čili to potom ovlivňuje také eh, politiku snižování schodků. Čili oni si můžou tedy eh, tou přirážkou ty schodky pomoci snižovat. Toto je duch našeho návrhu. Pokud se týče načasování, tak, eh, jak jsem řekl, my v současné době vypracováváme legislativní návrh a již na podzim letošního roku předložíme návrh směrnice o této daně z finančních transakcí. Toto je náš cíl. Já vám k tomu zatím nemohu říct nic přesnějšího, protože to bude ještě předmětem debat v komisi, ale skutečně první návrh by měl být hotový na podzim. Pokud se týče výjimek pro určité druhy obchodu, my se to snažíme navrhnout tak, aby to bylo omezeno skutečně na finanční sektor Víme, že eh, je tady nefinanční sektor a jsou tady občané a těch by se tato daň neměla eh, týkat. Nebo máme tady transakce, eh, které provádí Evropská centrální banka a další instituce, čili tady by taky měly být výjimky. Čili tady skutečně nějaké výjimky navrženy budou, ale já se do toho nechci, nechci v této chvíli moc pouštět. A také bychom si měli dát pozor, abychom nevytvořili situaci, která umožní přesouvání daně od plátců daně k neplátcům daně. Čili to jsou důležité prvky pro konstrukci této daně. No a pokud se týče vlivu na HDP. Když jsem to prezentoval, tak eh, pokud se podíváte na určitou daň osamoceně, izolovaně, tak samozřejmě takovéto záběry jsou možné, ale existují ještě další možné pohledy na věc, například když se dochází k recirkulaci, příjmů v ekonomice, pak eh, jsou ve hře i pozitivní dopady, ale eh, samozřejmě, eh, když se na to podíváte jenom izolovaně, tak tady skutečně je možné dospět k těmto negativním vlivům. Takže další za EPP. Další skupiny zatím nedostali slovo. Pan Palone paní Tyson, pan Sultis, paní Swinburne, pan Gilgood. Prosím. Děkuji, eh, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane komisaři. Já vždycky bedlivě naslouchám eh, panu eh, Lambertsovi, když hovoří. Mm. Mm, mám ho velice rád. Přesto, mm, že nejsem pravé strany spektra. Já bych si eh, teď dovolil chvilku eh, zauvažovat, abychom mohli otevřít eh, tedy debatu k této otázce. Já neskrývám sympatie vůči této dani. Máme tady morální, politický a technický aspekt té daně ovšem. A pane komisaři, my tady máme jeden problém. V Evropě budeme tuto daň uplatňovat eh, na základě řady studií, protože jsme přesvědčeni, že tato daň se uplatní i eh, nakonec eh, ve zbytku světa, že nakonec tady bude globální daň z finančních transakcí. Ekonomiky ve světě jsou ehm, nakonec vzájemně propojené, máme globální hráče, kteří si mohou vybrat, na jakém trhu budou obchodovat, mají větší výběr, na globální úrovni. A jak asi víte, tak existuje rozdíl mezi našima ekonom- našimi ekonomikami a v ekonomikami v Asii a jinde, kde ta daň nebude. Takže eh, hned už budou otázky. Budeme si muset eh, toto téma otevřít zase někdy hm, příště, když se ta daň nebude uplatňovat na azijském trhu, když se nebude uplatňovat na americkém trhu, tak eh, my riskujeme, že eh, takový efekt bumerangu. Nemyslíte? Protože eh, ty sazby se možná zvýší a povede to k eh, odstěhování finančních ústavů. Tohle je první krok a druhý krok bude globální daň. Musí být globální daň. Děkuji. Dank voorzitter. Uh, voorzitter, Ook ik eh, voel mij niet aangesproken door de oproep van Filip Lambrechts om de rechterzijde van de zaal even te horen. Maar... Já bych se připojila k tomu, co říkal Filip, Filip Lambrechts, ale teď za EPP. V naší frakci eh, vždycky eh, byla většina lidí, kteří si říkali, jestli ta, mm, ta, že, že ta daň může být zavedena jenom až se zavede celosvětově. A a ne, že bychom to měli eh, zavádět jako evropští pionýři. Ovšem teď už většina možná eh, si právě tohle eh, myslí. Musíme si o tom ovšem prohovořit, až uvidíme konkrétní návrhy a na technické provedení. A za druhé, tady mám dotaz směrem k panu komisaři. My tady jako parlament se k tomu musíme vyjádřit, ale jak vidíte šanci, že rada takový eh, návrh na zavedení daně z finančních transakcí schválí, protože je, to, je tam třeba ehm, jednohlasnost. A potom eh, ještě, pane komisaři, eh, vám chci poblahopřát k odvaze přijít s tím návrhem protože vy očekáváte, že členské státy budou schopné se na tom shodnout, a když ne, tak se to bude vyčítat vám. Takže proto je důležité, že jste předložil konkrétní návrh, který můžeme projednat a, a kdy potom každý bude moci, muset přiznat barvu. A potom závěrem pokud jde o, nebo o to, kam půjdou výnosy. Musí to být evropská kasa a její vlastní prostředky. A opět to já velice schvaluji, tento váš návrh, že to musí jít na vlastní prostředky EU. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, επί... Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο κύριος Σεμέτα. Já musím říci, že co říkal pan komisař eh, Šemeta, je pro mě velice zajímavé. Ale chtěl bych eh, využít toho, že pan komisař je tady a pobavit se také o boji proti podvodům, neboť to je také eh, jeho agenda, ale možná, že by nejdříve mohl promluvit někdo jiný a já bych se mm, dostal na řadu se svou otázku až úplně nakonec, abychom tady měli kontinuitu. Ale byl bych rád, kdybychom skutečně ty podvody mohli také probrat, když tady pana komisaře máme. Pan komisař se vyjádří potom k ostatním bodům Teď se soustředujeme na daň z finančních transakcí. Paní Swinburne požádala o slovo. Thank you, Madam Chairman. Thank you, Commissioner. Děkuji, paní předsedající, a děkuji, eh, pane komisaři. Já Eh, v podstatě nevím, <laughs> jak se ovládnout, ale já si myslím, že my si lžeme do kapsy, když si myslíme, že když my se ujmeme eh, vedení, tak celý svět se k nám přidá. Já si myslím, že ty eh, vlastní stroje to je úplně jiná debata a de facto rada jsem si nějakým způsobem zhodnout. To jestliže členské země se snaží najít jakékoliv možnosti příjmu, tak zavádění FTT to je skutečně nehoráznost. To já nevím, co to vlastně znamená, eh, to, že tady budeme mít tuto daň, tak co to znamená? Znamená to, že finanční centra ve Velké Británii se eh, prostě přesunou někam jinam, nebo co? Já musím říct, že v posledních eh, dekádách se tyto trhy stěhují podle daní. A my de facto to, co máme v Londýně, je tam díky tomu, jaké máme daňový režim. A e, to, co se například e, obchoduje v Londýně, tak je to prostřednictvím e, Londýna, prostřednictvím tohoto globálního centra. Jestliže chcete zavést tuto daň pouze na úrovni EU bez globální kooperace, tak všechny tyto obchody vymizí do druhého dne protože eh, všechno to, co se nyní odehrává, ty transakce jdou přes, výhradně přes eh, evropský trh. Čili jestli si myslíte, že tady získáte nějaké prostředky do rozpočtu, to je naprostý nesmysl. Eh, inovace je skutečně ta, ta vede, ta, ta žene dopředu ty finanční trhy či tady skutečně není možné, tady není možné eh, zavádět jakousi eh, legislativu předem, eh, která předbíhá dobu. Či to prostě není možné. My ten trh se bude vyvíjet podle sebe a my ho nezastavíme. Vy si myslíte, že jestli, že toto dokážeme prostřednictvím evropské daně, to je naprostý nesmysl. Jestliže chcete změnit chování prostřednictvím daně, tak eh, ano, my jejich chování změníme tak, že budeme mít velice malé výnosy. Takže eh, my, čili otázka je taková, buď to chceme mít eh, finanční centra v Evropě nebo ne. A tato daň je nejlepší způsob a nejrychlejší, jak se jí zbavit. Děkuji vám, pan Gigot. Tak já bych vám nejdříve rád poděkoval, protože eh, pro mě dnes nastal opravdu zvláštní den. Já pracuji na téhle dani 11 let a když jsem, od té doby, co jsem dostudoval, a když jsem si zřídil mm, malý podnik, úspěšně musím říci, tak eh, jsem eh, pracoval pro nestátní organizaci, která 11 let vede kampaň ve prospěch této daně. Pro mě je tedy dnes eh, takový svátek. Eh, a naše organizace je mezinárodní nestátní, jmenuje se ATAK a má tu daň eh, ve svém jménu. Pro mě je toto opravdu velice mimořádná chvíle a musím vám za to poděkovat. Samozřejmě tato daň by se nejlépe provedla na globální úrovni. To nikdo nerozporuje. Jediná otázka je, pokud to nelze udělat na globální úrovni, stejně tak jako jiné věci, co bychom rádi chtěli na globální úrovni, máme s ní začínat v Evropě. A tady musím politovat toho tónu, které, který používala Kate. Myslím si, že to není nepřísluší k racionální debatě. Británie je jedna z mála zemí v Evropě, která, které, pořád vybírají kolkovné. Podívejte se, eh, eh, dá se to obejít, ale přesto eh, máte miliardu z toho každoročně a proto to neškrtnete. Je tam samozřejmě velice omezený daňový základ a je třeba to zreformovat, aby to bylo komplexnější a spravedlivější, ale není existuje důvod, proč by ostatní země neměly uplatňovat alespoň podobnou daň také byl důvod, proč se Německo zbavilo toho kolkovného, že tam to také existovalo, tak aby mohlo lépe konkurovat eh, Londýnu. A já si myslím, že to je eh, nespravedlivá daňová konkurence, to, co udělalo Německo eh, v 90. letech. A je dobré, když Evropa teď kvůli rovnější a spravedlivější konkurenci na mm, trhu může se pustit do tohoto problému nerovnosti. Daně také, tak jak to bylo na tom slajdu, nemají vždycky negativní e, dopad na růst. Pokud si spočítáte e, úroveň e, růstu a promítnete ji nebo vztáhnete ji vůči míře zdanění, tak zjistíte, že tam prakticky neexistuje korelace. Ono záleží na tom, co se dělá v těch zemích. Podívejte se na Švédsko, tam můžete mít, tam je vysoký růst i vysoké daně. Jedná se o demokratickou volbu, jestli chcete mít vyšší daně nebo nižší daně. Ale má to velice málo co dočinění s růstem. Poslední věc. Můžete si být jistý s naší e, podporou a my se i nadále budeme e, snažit, aby se z tohohle nestal, e, otáz, nestal spor mezi pravicí a levicí. V Německu máme podporu celého spolkového sněmu pro toto, včetně toho, aby eh, se s ní začalo v eurozóně. A musíme se vyhnout této otázce. Neodpovědná spekulace, nebo boj s neodpovědnou spekulací je otázka, eh, která jde napříč pravicí a levicí. Otázkou je, eh, které sektory mohou být snadno zdanění a které ne. Potřebujeme o tom racionální debatu potřebujeme ten výnos a ten výnos by se měl použít nejen na evropský rozpočet, jak se teď předpokládá, ale ale měl by se také použít na boj s globální chodbou a klimatickými změnami. Proto eh, lidé začali bojovat za tuto daň a nesmíme eh, to ztrácet ze zřetele. Děkuji a naše podporu určitě získáte. Děkuji, pan Kluce. Děkuji, eh, paní Luling. Já bych nejdříve eh, se připojil k těm, kteří vám poblahopřáli k tomuto kroku. Pamatuji si, že ještě před rokem v německých médiích se psalo, že Evropská komise eh, se staví poměrně eh, kriticky k transakční dani. Já jsem se na to podíval do novin teď a proto jste teď dosáhli k mohutnému, mohutnému, mohutnému obratu Eh, je zřejmé, že máte studii a na základě ní jasnou pozici. Já bych ze svého pohledu rád zúraznil to, co už říkal Sven Gigold. Od, eh, v, v Německu eh, za SPD a zelené a také pokud jde o další levicové strany, jasný, je jasná podpora této daně a tak a další desítky tisíc jednotlivců podepsali petici za eh, to, že ta daň je teď aktuální a přiměřená. To znamená, jsem eh, rád, že jste vyjádřili to, co si lidé eh, alespoň v duši myslí v Evropě. Potom mám několik kritických poznámek. Kate Swinburne už na to poukázala. Je tady debata o proceduře spolurozhodování. Teď eh, probíhá velice intenzivní debata, alespoň mezi členskými státy. Mm, Británie samozřejmě není eh, dvakrát nadšená tím návrhem, ale na druhou stranu je tady otázka jednomyslnosti. To znamená, jak eh, vypadají strategie komise k zajištění nezbytné jednohlasnosti. Já to celé podporuji, to, co říkáte že tu eh, daň z finančních transakcí eh, bychom měli použít eh, k zpřístupnění zdroje nebo vlastních zdrojů Evropské unie. Ale chápu, že někde se tohle to vnímá a na výsost kriticky. U nás spolková vláda mm, například je proti tomu, aby se z toho stala vlastní daň EU. A otázkou tedy je, jak to strategicky pojmete. A tak, aby eh, nezašla nějaká debata, kdy eh, budeme eh, nadšení o daní nebo z té daně z finančních transakcí, ale nakonec se udebatujeme k smrti. Právě prostřednictvím nebo na tomto problému. Čili je tady riziko, eh, že se ta debata dostane do slepé uličky. A jak ho hodláte eh, řešit? Někdy se také eh, požaduje, aby členské státy si mohli přirazit něco na tu daň z finančních transakcí. A potom tady máme samozřejmě otázku daňové konkurence mezi členskými státy. A to já si myslím, že je na nejvíc problematické. Myslím si, že by eh, měly být ty daňové sazby všude stejné, protože jinak by tady by eh, byla kontraproduktivní konkurence, podle mého názoru. A potom eh, Kate Swinburne, že dojde k odchodu nebo do zahraničí, to o tom slyšíme pokaždé, když se něco takového navrhuje, ale nikdy jsem neviděl žádné konkrétní důkazy. Ty mi ještě pořád všichni dluží. Odsun podniků, ten jednoznačně probíhá, ale eh, to souvisí s něčím jiným. Ale při, pro nic, ostatného, eh, nic ostatního jsem neviděl eh, jasné důklady. Je to otázka trhu. Když budete mít trh, kde nebude žádná daň, tak tam také asi na něm nikdo nebude a nemůžete se tam k němu Nemůže, můžete se tam přesunout, ale nebudete tam mít trh eh, nebo odbyt. Takže eh, pokud eh, má společnost nějaké rámcové podmínky dobře nastavené, tak jsou podniky připravené platit daně. To už jsme tady ostatně v debatě také slyšeli. Tolik tedy mé poznámky k této věci. Děkuji. Děkuji. Když dovolíte, tak si sama udělím slovo. Nemluvím tu jako předsedající, ale jako členka tohoto výboru. Já bych chtěla poděkovat eh, komisaři nikoli za jádro návrhu, ale chci mu vyjádřit vděčnost za jeho odvahu a optimismus. Říká, že má právní základ, to se ještě ukáže, ale hovoříte o možném zdanění finančních odměn a prémií máte právní základ pro zdanění příjmu občanů evropskou daní? To je otázka. Mám další. Pokud si myslíte, že dospějete až k příjmům 200 miliard, tak to se někde prostě musí objevit a členské státy daní své banky. Takže pokud mají platit eh, daň z finančních transakcí, tak eh, budou mít eh, nižší příjmy ve vlastní zemi, protože není možné danit dvakrát. Provedli jste si studii dopadu o st- možných ztrátách členských států, pokud jde o současné příjmy z finančního sektoru? Nebudu to rozvádět. Myslím, že bychom měli být velmi opatrní. Víte, finanční transakce, které zmizí z Evropy, to je velmi jednoduché. Podle, budou to ty, které budete chtít zdanit, tak tam žádné příjmy prostě v budoucnosti nebudou. Hovoříte o možných rizicích, co se týče volatility. Já myslím, že bychom měli být opatrní. Nedávno jsme to měli pana Trišeta před 14 dny. A já jsem se ho opět ptala, protože komise právě prohlásila, že pro daň z finančních transakcí jako vlastní zdroj. A pokud to přijde, tak by to měl být vlastní zdroj, ale pan Triše řekl jasně, že si myslí, že je to chyba vytvářet tuto daň pouze na evropské úrovni. A můžu vám také říci, mluvila jsem s takzvaným velkým bankéřem Evropské unie o této daň. A řekl mi, můžeš být pro, protože se to stejně nikdy nestane. Takže já dám slovo panu Škiklunovi. A to je dokonce místo předseda to jste hodný, že jste přišel. Pan Štikluna, máte slovo. Pane komisaři, jako kolegové vítám výsledky předběžný, předběžné výsledky hodnocení dopadu a mám dvě technické otázky. Uvědomuji si, že dopad daní, přesun daní a daňové povinnosti, to, je nej, to se nejtíže odhaduje. A uvidíme, kdo tedy nakonec ponese to fiskální břemeno. A chtěl bych věc, zda vaše výsledky ukazují tedy vysoké příjmy, a jsou to tedy ty nejvyšší příjmové kategorie, které nesou nej, největší břemno, nebo jsou to ty nižší příjmové kategorie? A kromě toho bude ta zátěž na finančních centrech, kde se provádějí transakce, anebo mm, se to týká spíše majitelů jednotlivých aktiv a finančních nástrojů? A druhá otázka se týká tedy té daně jako daně z transakcí. Vzpomínáte si na diskusi tedy daň z prodeje, daň z obratu a každá, každý obrat, každá transakce svým způsobem přispívá, pomáhá finančním institucím vlastně uskutečnit tu transakci, protože ty společnosti nejsou vystaveny daním, ale malé podniky, které mají stále více transakcí s vnějším světem a ty potom nesou mnohem větší břemeno. Vztahuje se to také na tuto daň z finančních transakcí? Já vím, že to máte rádi. Dám stručně slovo panu Fejo, protože musíme ještě probrat další bod. Takže skončíme vaší otázkou a odpovědí pana komisaře k daní z finančních transakcí. Děkuji, paní předsedkyně, já budu velmi stručný. Mám technickou otázku. Chtěl bych pochopit formu výběru této daně. Jakým způsobem to bude probíhat? Bude to výběr místní administrativu, anebo se vytvoří nějaká centrální služba? A bude, budou se náklady účtovat paralelně s výběrem daně? Pane komisaři. Uh, thank you very much for... Děkuji za tyto velmi zajímavé otázky. Zaznělo zde mnoho otázek, které se týkaly technických detailů. Jak jsem řekl, návrh je rozpracovaný, takže já se domnívám, že na tyto otázky by bylo vhodné zorganizovat nějaké setkání později soustředit se na ně, protože kdybych nyní zabíhal do detailů, to by trvalo velmi dlouho. Já tady navrhuji, abychom až se budeme blížit finalizaci tohoto návrhu, tak abychom si domluvili nějaký technický briefing a zde bychom si vyjasnili technické záležitosti tohoto návrhu. Globálněji tedy otázky finančních center, Velká Británie a dalších eh, zemí, eh, která by mohla utrpět. Já myslím, že je velice zajímavé, když si uvědomíme, že Velká Británie prakticky má svoji transakční daň a to není jenom eh, to kolkovné na eh, akcie a cené papíry, ale také na deriváty. Navzdory tomu Velká Británie zůstává významným eh, globálním finančním centrem. V Ázii zase je eh, transakční daň na Tajvanu a Tajvan je eh, jeden, jedním z velkých eh, azijských finančních center, podobně Švýcarsko, tam má daň na cené papíry a dluhopisy, záleží na tom, zda jde o domácí nebo cizí instrument. Takže Švýcarsko není součástí EU, ale prostě má takovou tu transakční daň. A existuje ještě několik dalších příkladů podobných transakčních daní. Přesto ovšem země, které je zavedly, zůstávají významnými finančními centry a příjmy z této transakční daně třeba ve Velké Británii, nejsou tak nízké, jak říkáte, jsou to miliardy liber, čili jsou to velmi významné eh, příjmy. Pokud se týče finančních center a kdo bude tuto daň skutečně platit. Tady je důležité si uvědomit, že pokud nějaká transakce se koná ve Velké Británii, Německu nebo ve Francii, což jsou hlavní finanční centra EU, pak to nemusí znamenat, že tyto transakce budou také provedeny finančními institucemi těchto zemí. A z tohoto důvodu jsme e, uvažovali možnost daňového domicilu, mm, to znamená to je možnost vybírat tu daň tam, kde se eh, příslušná instituce, kde má své sídlo, takže jestliže třeba rakouská instituce by prováděla tuto transakci v Velké Británii, pak by byla zdaněna doma v Rakousku a nikoli v Velké Británii. Nicméně to už je, to už zacházíme do podrobností tohoto návrhu. Já plně souhlasím s tím, že je na místě prozíravost. A paní Lulingovou mohu ujistit, že prozíravý jsem a nadále budu. Ale e, pokud se týče pana Trišeta, mně se líbí druhý odstavec toho, co řekl, kde jasně zaznělo, že musíme být prozíraví když eh, zavádíme eh, tuto transakční daň na úrovni EU, on tedy neřekl, že by to bylo nemožné. Ale já se s ním plně soduji na tom, že tady ta prozíravost je nutná a že jasně je třeba nějakým způsobem tuto daň navrhnout. Eh, my také uvažujeme o eh, sazbách, které jsou velice nízké a je třeba brát v úvahu také to, že evropské instituce eh, hovoří o evropském řešení, nikoli globálním. A kdybychom se tedy bavili o globálním řešení, pak by tedy ta sazba mohla být vyšší, poněvadž tam už by nebylo nebezpečí úniku a přesídlení jenom. Čili to je všechno, jsou prvky, na kterých pracujeme. Pokud se týče reakcí v radě, a, e, a návrh, aby tato transakční daň byla vlastním zdrojem, tak e, já to chápu tak, že my si můžeme dovolit e, tuto velmi nízkou daň jakožto příspěvek do vlastních zdrojů, plus ponechat členským zemím prostor eh, ještě k tomu přidat vlastní sazbu do vlastního rozpočtu. A ta dividenda bude prakticky trojnásobná, protože jestliže je to vlastní zdroj, eh, potom členské země budou moci snížit své prostředky, eh, tedy své příspěvky do unijního rozpočtu a navíc ještě získají vlastní příjmy do rozpočtu. A to je vlastně jakýsi harmonizovaný přístup na evropské úrovni, což podle mě je mimořádně důležité, zvláště v oblasti zdanění finančního sektoru. Protože my nyní máme několik členských zemí, které uplatňují své vlastní přístupy ke zdanění finančního sektoru a i drobné rozdíly v jejich přístupu vytvářejí problémy při uplatňování těchto daných praxí. Pokud se týče právního základu, tak podle naší analýzy se ukazuje, že obě daně, ať už je to daně z finančních transakcí nebo daně z finanční činnosti, lze opřít o článek 113 smlouvy, přičemž to nebude daní, která by byla přímo uvalena na občany, eh, protože eh, daň z finanční činnosti se bude týkat eh, zisku a bonusů finanční institucí, přičemž ta transakční daň by se opět týkala transakcí, které probíhají uvnitř finančního sektoru, čili to jsou všechno daně uvalené přímo na finanční sektor. Podle našich odhadů je 85 veškerých transakcí provedeno mezi hráči finančního sektoru navzájem. Čili to je také mm, důležitá věc. A zejména u toho rychlo obrátkového obchodování, což eh, má velký objem v Evropské unii. A je tam určitý podíl, ale velmi malý podíl nefinančních institucí a občanů na těchto transakcích. Čili ta daně by měla být navržena tak, aby se skutečně omezila co nejvíce na finanční sektor jako takový. Pokud se týče jednomyslnosti a jak se vypořádat s otázkami týkajícími se této jednomyslnosti v radě, tak k tomu jsem už eh, několik odpovědí uvedl je také to, aby poslanci parlamentu na základě svých schválených zpráv sehrávali v členských zemích aktivní roli tím, že budou podporovat tento přístup. Myslím, že velmi důležitá je také role občanů A podle nejnovějšího Eurobarometru se ukazuje, že 61 evropských občanů podporují zavedení daně z finančních transakcí na evropské úrovni. Čili prostředí je příznivé a pokud mimochodem je řeč o radě, tak tady v radě Nyní se v rámci eurozóny debatuje o paktu Euro Plus a členové eurozóny také vyzvali komisi, aby zvážila zavedení v transakční daně buď na euro a nebo pro Evropskou unii. Čili máme podstatný počet členských zemí, které se domnívají, že takováto daň na úrovni EU je příznivá. Ale v radě samozřejmě potřebujeme jednomyslnost, což si vyžádá ještě množství práce od nás všech, od komise a já. Proto určitě udělám maximum spolu s kolegy. A samozřejmě Evropský parlament eh, v tomto úsilí může se hrát mimořádně důležitou roli. Děkuji, pane komisaři. Měli jsme ještě také další otázku o boji proti podvodům a pan eh, Chuntis se chtěl rychle zeptat na boj proti podvodům, protože v 16.30 začneme hlasovat. Tak rychle, pane poslanče. Děkuji, paní předsedkyně, ještě jednou. Má otázka se týká kompetencí přítomného komisaře. Odpovídá za boj proti podvodům a já bych si přál mu položit několik jednoduchých, prostých otázek. Existuje celá řada finančních a korupčních skandálů, které se týkají velkých evropských podniků, a to zejména německých. Siemens, Ford Motors a další. A to vše se týká následujícího. Pro získání veřejných zatázek tak eh, uplácejí národní úředníky, ale bohužel na to poukázali Spojené státy a úkaje Eurobarometru naznačují, že Evropská komise nedělá nic, anebo je zaujata. Já i kolegové se na to již ptali. Jde vlastně o krádež prostředků evropských daňových poplatníků. A vaše otázky vůbec nejsou vaše odpovědi nejsou vůbec konkrétní. Budete se tím zabývat? Uvědomujete si, že komise, vy i váš předchůdce odpovídáte za tuto otázku? Je pravda, že komise je zaujatá, protože jde o německé podniky? Jak to je? pan komisař eh, odpoví, i když to, tato otázka vlastně moc nepatří do našeho výboru. Samozřejmě, podvod je součástí mého portfolia a já to dělím na dvě části. Jedna část se týká daňových podvodů a druhá část se týká ochrany finančních zájmů Evropské unie. A na obě témata oběma tématy se velmi úslovně zabývám. A tento měsíc komise schválila novou strategii boje proti podvodům, kde cílem je významně posílit boj proti podvodům, prevenci v komisi a také jsme zintenzivnili konkrétní akce na místě, které řeší různé typy podvodu a pravděpodobně uvidíte v tisku, že řada případů byla odhalena v médiích. Mimochodem, pokud jde o vyšetřování, OLAF je nezávislou institucí a oni provádějí svá šetření. Sami a ty případy, které jste zmínil, to je v kompetenci OLAFu a je jejich odpovědnost podniknout kroky na toto téma. Společně s protipodvodovou strategií jsme také schválili akční plán pro východní hranici, kde se soustředujeme na pašování cigaret, alkoholických nápojů na evropské trhy. A to také naše členské státy připravuje o významné příjmy. A tyto kroky budou projednány ve výboru KONT a tak vás vyzývám k účasti na této diskusi ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, pokud jde o daně. Tam připravujeme novou strategii u DPH, kde otázka podvodů na DPH jsou skutečně klíčovou prioritou a předmětem jednání. A já předkládám tuto novou strategii eh, pro DPH do konce roku a pokud jde o operativní práci, tak jsme vytvořili eh, strukturu Eurofisk, která má za cíl usnadnit výměnu informací mezi celními, daňovými zprávami v členských státech. A tady jde o to, že skrze efektivní organizaci výměny informací člen, mezi členskými státy bude možné bojovat s podvody na DPH mnohem účinně. Proto se těším na práci tohoto útvaru a návrhy nové strategie u DPH zahrnou také prvky boje proti podvodům. Mnohokrát vám děkuji, pane komisaři. Rozprava o daních z finančních transakcí je tak dlouhá a zajímavá, že jste nám nemohlo vyložit své další názory o daňových otázkách, energetická daň a podobně. A budete souhlasit s tím, že nám předáte tyto věci písemně? A potom kolegové stráví prázdniny s těmito úžasnými materiály a po prázdninách se vrátí dobře připraveni. Takže děkuji vám za váš výklad, děkuji vám za vaše odpovědi. Můžeme tedy se těšit na legislativní návrh na podzim a přesto vám přeji hezké prázdniny a ještě jednou děkuji, že jste tu mezi námi byl. Chtěl bych ještě poděkovat členům Evropského parlamentu. Určitě vám poskytneme písemnou informaci o vývoji v těch hlavních eh, záležitostech CCTB, energetická daň, kdy jste vy zpravodajkou a paní Tyson je zpravodajkou energetické daně, vy jste zpravodajkou pro, pro CCTB, takže se těším na vaši spolupráci, na spolupráci s vámi v těchto věcech a já považuji parlament za přirozeného spojence komise pro pokrok v těchto otázkách a těším se na plodnou spolupráci. Děkuji, pane komisaři, a nashledanou. Milí kolegové, Pan eh, místo předseda nechce nyní promluvit. Požádá mě, abych pokračovala. Mám tu ještě jedno sdělení pro vás. Týká se korigenda zprávy pana Ole Šmita. Musím říci, že po nedopatření u hlasování 5. června, pokud jde o systémech, o směrnici o kompenzaci pro investory ředitelství pro legislativní akty připravilo korrigendum podle článku 561 jednacího řádu. A tento návrh korigenda byl rozeslán ve všech jazykových verzích všem členům výboru ECON v pátek 8. července. A protože nedošly žádné námitky od členů výboru, korrigendum bude předloženo parlamentu bude vyhlášeno na první, prvním zářijovém plném zasedání a bude považováno za schválené, pokud tu nebude žádost eh, politické skupiny nebo 40 členů parlamentu. Takže jste byli informováni a zítra bude debriefing o trialogu z minulého týdnu o Prodej na krátko. Mám tu ještě jednu věc ke schválení. Je o, jde o harmonogram jednání výboru Econ na rok 2012. Mají kdo připomínky? Pan Larbec. Já mám žádost, pokud jde o kvalitu práci a kvalitu života žádost od naší skupiny. Na počátku ledna se nepředpokládá, že se bude hlasovat ve výborech. Takže je to skutečně žádost na sekretariát výboru, aby se nehlasovalo na prvních jednáních v roce 2012, zejména aby proto, aby naši pracovníci mohli mít volno. Ano, je to potvrzeno, pan Lamberci, 9. první se nebude hlasovat. Takže nyní přecházíme k hlasování. Nejdříve zprávy o technických podmínkách pro převody a a inkasa v eurech a změna nařízení ES 924. Paní Esaja je naší spravodajkou, paní Esaja tu není. Výborně, paní Esaja tu je. Máte hlasovací seznam před sebou, celá řada kompromisních návrhů, kompromis A, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Kompromis A. EPP SAD a zelení, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 16 eh, od článek 1 stavec 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 124, Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 17, je, Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis B. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. se na 19, zpravodaj. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 20, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis C, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní kompromis D, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozice 25, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis E, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis F, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis G, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 29, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 30, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 31, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 32, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 34, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 137 byl stažen, 33, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 136 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 135, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis I, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis J, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 142, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 40, pro, proti, zdržel se, schváleno. 41, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 32, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 43, kde pro, 4, 44, kde 65 kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis K, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis L, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměnit 46, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis M, je to dělčí hlasování první část, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Tak si to ověříme. Paní předsedající, tak vyhlasujeme elektronicky. Pane Goze, si hlavně nestraťte kartičku. Allez. Alors. Alors. Takže koordinátoři, o, o čem hlasujeme? Já tu nemám hlasovací seznam, říká paní předsedkyně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. U druhé části. Končím hlasování. Tak jak je výsledek? 28 pro, 7 proti. Je to schváleno. Pozměňovací návrh 13. Paní předsedající, můžete mluvit Lucemburský? my váš jazyk tak málo slyším. Omlouvám se, není to oficiální jazyk. Já bych to ráda řekl. 13. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis O, proti, zdržel se schváleno. 162, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 163, kdo je pro, proti, myslím, že si to musíme ověřit. 163. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 21.16. 16. Schváleno. 50, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 16, kdo je pro? Proti, Šestnáctka odpadá. Je to od Imka, není to nic vážného, říká paní předsedající. 164, kdo je pro? je proti? Zdržel se zamítnuto. 168. Chcete to ověřit? Tak dobře. Hlasujeme elektronicky o 164 pana Markuse Ferbra. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 14.22 zamítnuto. Jak jsem to řekla? 168, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 169, kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Hlasovali všichni, končím hlasování. 37. Kompromis P. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Schváleno. První, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 171. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Zajel hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 6 pro 17 proti. 185, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 202, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 177 bylo staženo. Kompromis Q. Kdo je pro? proti, zdrž... Musíme to ověřit. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 17 k 20. 183, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 185, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 52, kdo je pro? Pokud bude kompromis zamítnut, ano. Paní předsedající se omlouvá. Kompromis byl zamítnut, takže musíme hlasovat o všech dalších pozměňovacích návrzích. 178 pana Gozese. Kdo je pro? Proti? Kdo je pro? Pane Gozese, vy jste pro svůj vlastní pozměňovací návrh? Paní předsedkyně, eh, teď by bylo dobré, eh, kdybyste kolegům eh, jasněji vysvětlila, o čem se má hlasovat, abychom to nematli. Kompromis Q byl zamítnut. Musíme zopakovat hlasování. Asi jsem to vzala moc rychle. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Takže kompromis byl zamítnut, ale poté... Takže budeme hlasovat znova o kompromisu Q. Oh, nebylo to jasné. Ne, to bylo jasné, ten byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Někteří kolegové to prostě nepochopili. Bylo to elektronické hlasování. Hlasujeme znovu u kompromisu Q, protože to nebylo jasné. Hlasujeme. Kdo je pro? Bylo to elektronické hlasování. Nebyla, nebyl to žádný omyl, bylo to jasné. Kompromis byl zamítnut a hlasujeme. Není to tak obtížné. Budeme hlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy. Je to škoda, protože já jsem to příliš uspěchala. A někteří kolegové to nezachytili. Vy příliš, příliš uháníte, špatně se to sleduje. Teď ztrácíme čas zase. Nechcete hlasovat o Q, tak když to bude zamítnuto, tak to bude zamítnuto, když nechcete hlasovat znovu. Je to škoda. Paní zpravodajka odvedla mnoho práce. Já nevím, proč bychom museli provést ověření. Pokud nad, nad tím strávíme 10 minut, tak je vidět, že to je něco podezřelého, tak bychom to měli bez problému probrat. Takže ověřujeme si to u kompromisu Q. Zahajuji hlasování. Ověřujeme si u kompromisu Q. Hlasujeme o kompromisu Q. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 16 pro, 21 proti. A protože tento kompromis byl. Ano, pokud to kolegové nepochopili, tak to nerozvádějme. Kompromis byl zamítnut, takže hlasujeme pozměňovací návrh 178. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 184. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se Kde pro? Proti? Zamítnuto. 180. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 181. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pan Bulman. Paní předsedkyně, já bych své praxi eh, rád eh, doporučil, aby za nové situace eh, v odmítla na rozdíl, tedy eh, eh, hlasovala jinak, než je už 62 uvedeno v hlasovacím seznamu. 182 pro. Proti. 182. Kdo je pro? Proti. Musíme to ověřit. Takže Elektronicky 182. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 pro, 18 proti, zamítnuto. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Není to jasné. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 17 ku 20 je zamítnuto. 183, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. 185, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 52 zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to úplně jasné. Elektronicky si to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15, 18, zamítnuto. Kompromis R, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 196, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 197, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 198, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 199, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 200, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 201, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 203, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 204, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53, kdo je pro, proti, snad je to zamítnuto. Ano. Chcete to ověřit? Tak si to ověřujeme elektronicky u 53. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 ku 19 zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Také si to ověříme, nevidím to jasně. 20, pozněvací 20, kdo je pro? Hlasovali všichni, končím hlasování. 20 ku 15 schváleno. Pozměňovací návrh Dvěstě deset. Ostatní odpadají. Dvěstě deset. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 18 k 19 zamítnuto. 211, kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme si to. Hlasovali všichni, končí hlasování. 18 k 18, zamítnuto. 21, Imka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, Není to úplně jasné, nehlasovali jste všichni, takže 21. imka. Elektronicky se ověřujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 25 ku 13. Schváleno. 22. Také Imka. Ano, je to správně. Hlasovali všichni. Vy jsme neposlouchali. Kdo je pro? Je to 20.2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Kdo proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis S. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 214. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 216. Ten byl stažen. 56. Kde pro? Proti? Nevidím to jasně. 56. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. 217 byl stažen. 57. Kde pro? kdo je proti, zdržel se, schváleno 58, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno 59, kdo je proti, zdržel se, schváleno 219, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 218, kdo je pro, kdo je proti, ověříme si to elektronicky, 218 zahajuje hlasování, končí hlasování, 21 17, schváleno. 60. Kdo je pro? Dvacet tři odpadá, šedesát jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Šedesát dva, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Šedesát tři, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis T, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 65, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 6, 24, kdo je pro? Odpadá 24. 20, 66, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 67, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 68, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 221 je pro, odpadá 25. Taky odpadá. Není to úplně jasné. Kompromis U je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis V je pro, proti, zdržel se, schváleno. 27 jde pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže ověříme si 27. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 19 k 18 schváleno. 228, kde pro? Kde proti? Držel se schváleno. Kompromis TV, kdo je pro? je proti? Držel se schváleno. Kompromis X, pozor. Dostali jsme se už dále. Ano, 72 ještě neodpadla. Mí kolegové by měli být eh, stejně rychlí jako já. Takže 72. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď kompromis dvojité TV, o tom jsme hlasovali. A dále 74, kde je pro. A ještě tu máme kompromis X. Kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 74, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 229 s ústním pozměňovacím návrhem navrhovatelky, kde je uvedeno to, co máte před sebou, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 75 ne. 75 odpadá. 76 a 29 jsou identické návrhy, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 77, kde je pro a 30, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 78 a 31, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 79 a 32, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 80, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 81, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 82 a 33, kde pro, proti, držel schváleno. Kompromis Y, kde pro, proti, držel schváleno. 84, kde pro, proti, držel ne, 84. Ano, po kompromisu Y máme návrh 84. A blokové hlasování. No to je výborný nápad. Takže 84. Tak až kam, pane Klute? až do bodu 93. Výborně. Bude pro. Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis Y, te, YA, bude pro, proti, zdržel se, schváleno. 237, kde pro, proti, zamítnuto. 238, kde pro, proti, zamítnuto. 94, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 95, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis Z, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 98, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis ZA, kdo je pro? Proti, zdržel se, Schváleno. 102. Kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis ZB. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 104. Kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 7. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 105. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Osmička, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. kompromit ZC ve dvou částech. První část Kdo je pro? Schváleno. Druhá část s výrazem mandatory, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. A nyní kompromis ZD, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 108, kde pro, proti, zdržel se. Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o 108. Hlasovali vši- všichni. 21 pro, 17 proti, schváleno. Dvojka Imka, kdo je pro, proti, Hlasování je zahájeno u dvojky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 25 pro, 12 proti. Schváleno. 109. Kdo je pro? 109. 109, 110 a 3 a 11. 109, 110 a 3, kdo je pro? To je pro. Takže hlasování bylo zahájeno. 21 pro, 16 proti, schváleno. Musíme si to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. U 112. 20 pro, 17 proti. Sváleno. Čtyřka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Sváleno. Kompromis ZE, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 115. Kompromis ZE. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. 16 ku 20 proti, takže tento kompromis je zamítnut, takže hlasujeme 113, kde pro. Ne, ne. Teď musíme hlasovat o jednotlivých pozměcích návrzích. 113, kde pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 114, kde pro. D proti, zdržel se zamítnuto. 112 D pro, D proti, to si musíme ověřit. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, je to zamítnuto. 115. Kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pětka. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis ZF, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Šestka, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 106, 117, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis ZG, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 100, 120 byla stažena, komprom, návrh 15 je pro. Ještě tu máme jeden kompromis, kompromis ZH, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 15, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 10, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Závěrečné hlasování nejdříve o textu, a to elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 25 pro, 3 proti, 10 se zdrželo. A nyní o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet jedna pro, dva proti, 13 se zdrželo. Děkujeme paní Esaja. Chcete něco říci? Paní zpravodajko, máte slovo? Ano, paní předsedkyně. Eh, když byla ta zpráva přijata výborem, tak žádám o schválení pro eh, zahájení trialogu okamžité tak abychom eh, toto mohli schválit v prvním čtení, pokud to bude možné. Takže žádám výbor o svolení k tomuto. Slyšeli jste zpravodajku. Souhlasíte s tímto návrhem, aby zahájila trialog? Chcete o tom hlasovat? Vy nesouhlasíte, pane Gozesi? Tak hlasujeme. Hlasujeme o návrhu zahájit trialog. Všichni ještě nehlasovali. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 27 pro, 10 proti. Takže, paní Jesa, můžete zahájit trialog. A my vám přejeme mnoho odvahy a úspěchu. Takže nyní přejdeme k dalšímu hlasování Vous avez. On, on, on passe 6. Hein. Donc nous, nous passons au point 6. Bod 6. Upadková řízení v souvislosti s právem EU týkajícím se obchodních společností. Tak. Máme tu kompromis A. Kdo je pro? S technickou úpravou, kterou jste zaznamenali. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis D, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď eh, odstavec 3, kdo je pro, proti, zdr- schváleno. Odstavec 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 5, kde pozměnce návrh 4, kde je pro, proti, zdržel se, Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Elektronicky o celém návrhu, tak jak byl upraven. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 38 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme naší předsedkyni, která tu není a sdělíme jí tuto dobrou zprávu. A nyní bod 7. Změna směrnic 89, 666 a dalších, pokud jde o propojení ústředních obchodních a podnikových rejstříků. S pravdem je pan Martin. Začneme pozměňovacím návrhem 45, který byl stažen. Takže 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis AA. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Musíme hlasovat blokově. Takže hlasujeme 15, 16, 17, 18. Kdo je pro? Proti? Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 48, jde pro, proti, zdržel se, schváleno. 49, jde pro, proti, zdržel se, schváleno. A je tu ještě jedno blokové hlasování u aktu přenesené působnosti 19, 21, 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 23, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 50, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď zase blokově 24, 27, 28, 29. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. A teď hlasujeme o 25. Zpravodaje, kdo je pro? To mi říkají. Ano, je tu určitý rozdíl. Tak musíme hlasovat. Protože ten blok to nepokrývá. 25. Kde pro? Proti? Zdržel se? 25. Musíme hlasovat o pozměnci na 25. Musíme o tom hlasovat. Tak se dohodněte. 25, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 26, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 30, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AB, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, snad je to schváleno, ale musíme si to ověřit. Kompromis AB. Hlasovali všichni? 24 pro, 14 proti, 32, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 33, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 34, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis AC, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 37, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 4 Kdo je pro? Proti schváleno. 38 pro. Proti zdržel se schváleno. 39 pro. Proti zdržel se. Musíme z toho věřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 8, 29. Zamítnuto. Pětka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? schváleno. Kompromis A, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 43, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 8, kde pro, tak si to ověřujeme si 43. končí hlasování. 15.20 je to zamítnuto. Osmička 2 pro, zdržel se schváleno, 9 pro, proti, zdržel se schváleno, 10 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis B. Desítku chcete z toho věřit ještě? Zahajuji hlasování, končím hlasování. třináct schváleno. Kompromis B. 2 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Dvanáctka, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. A nyní hlasujeme o celém upraveném návrhu elektronicky. Prosím. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 35 eh, ku dvěma hlasům, které se zdrželi. Blahopřejeme zpravodaji. A je to závěr našeho hlasování přerušuji jednání do zítřka do 9. hodiny ranní. Příjemný večer.